Ehm, čekají nás, eh, myslím, většinu z nás eh, poslední hodiny eh, práce ve výboru před letními prázdninami. Doufám, že tady vše zvládneme projít řádně a rychle. Prvním bodem na pořadu dne dnes je mé stanovisko o modernizaci cel. Ehm, možná povedeme také stručnou výměnu názorů k delegaci do Maďarska příští týden. To je věc, která byla odložena. A pak nás ještě čeká výměna názoru ke zprávě pana Riveliniho. Je to absolutorium za rok 2009 pro radu. Koordinátoři se sešli se zástupci předsednictví. Pan Rivelini z toho vyvodí určité závěry do své zprávy. Má někdo ještě nějaké jiné návrhy, nebo Můžeme se pustit rovnou do bodu 10? Dobrá. V tom případě s vámi stručně proberu svůj návrh stanoviska o modernizaci cel. Jak víte, tato stanoviska jsou obvykle poměrně eh, stručnou záležitostí. Snažil jsem se tedy vystihnout eh, hlavní body problematiky, Nejprve nastěňuji souvislosti, kontext, v němž probíhají celní kontroly. Je důležité, abychom měli funkční celní zprávy, eh, protože to nám zajišťuje značné příjmy eh, do rozpočtu. Kromě, eh, kromě dávky z cukru jsou cla, kromě odvodu z cukru tady jsou cla. Jedním z tradičních vlastních zdrojů EU v roce 2011 šlo o téměř 17 miliard eur. Kromě toho efektivní celní zpráva eh, pomáhá také se zaším odvodu z DPH. Kromě toho je možné zabraňovat podvodům a nesrovnalostem prostřednictvím určených celních kontrol. Jde tady o ochranu finančních zájmů EU. A jak jsem říkal, šlo nějakých 16 miliard. A kromě toho je zde i výrazný dopad na e, jednotný vnitřní trh, protože nejsou-li celní kontroly řádně prováděny, má to potom nutně dopad na situace a vývoj na jednotném vnitřním trhu, protože podniky, eh, které si počínají eh, férově, jsou potom znevýhodněny oproti těm, které uplatňují nekalé obchodní praktiky a eh, využívají nesrovnalosti nebo se jich sami dopouštějí. Třetí bod mého stanoviska se týká toho, že tady celní zprávy musí fungovat efektivně. V 90. letech eh, to byl vleklý problém. Eh, tehdy jsme ustavili vyšetřovací výbor, eh, který sledoval podvody v oblasti tranzitu. Zamýšleli jsme se tehdy nad tím, jak fungují celní zprávy v rámci EU. Jedno z našich tehdejších doporučení bylo, že nevyhnutelné zaručit dobrou spolupráci mezi celními zprávami jednotlivých členských států. Musíme zaručit také rovné hrací podmínky pro všechny. To znamená, že každá celní kontrola musí být stejně kvalitní, musí produkovat srovnatelné údaje, což si žádá dobrou komunikaci a výměnu informací a především také rychlou a včasnou výměnu informací. To je také nesmírně důležité. Já si myslím, že v této oblasti existuje prostor pro zlepšení. Čtvrtý bod mého návrhu eh, se týká něčeho, co jsme již v našem výboru projednávali. Bylo to, bylo to v souvislosti se zvláštní zprávou EUD o zjednodušených celních postupech. Cílem těchto zjednodušených postupů je všude tam, kde je to možné, minimalizovat eh, formality, minimalizovat administrativní zátěž pro eh, podnikovou sféru. Eh, zjednodušené postupy je třeba ovšem hm, aplikovat řádně, protože představují 70 všech celních postupů, což je opravdu velký podíl. Zvláštní zpráva EUD upozornila na zneužívání těchto postupů což potom představuje výraznou ztrátu příjmů a také eh, konání v rozporu s obchodní politikou. A proto v pátém bodě svého stanoviska vyzývám komisi, aby zaručila zkvalitnění auditů na úrovni členských států. Předtím, Eh, než je subjektům uděleno povolení, subjektům uděleno povolení využívat zjednodušené celní postupy, musí u nich proběhnout řádný audit. Bod 6 eh, se týká eh, celních kontrol, které by se měly zakládat na analýze rizik. Jak již uvedl Evropský účetní dvůr, který výrazně volal po zapracování Eh, rizikových analýz a potom, aby analýza rizik vycházela z automatizovaných profilů rizik. Eh, v době tato, zveřejnění této zvláštní zprávy řada členských států toto ještě neuplatňovala, proto EUD a spolu s ním i já voláme po, eh, po zavedení této praxe. V bodě 7 zmenuji naši zprávu udělení absolutaria z 10. května tohoto roku. Respektive jde, to naše, jde o naše stanovisko ke zvláštním zprávám EUD eh, k absolutoriu komisy. Byl tu pan eh, Chacimarkakis, potom máme jednu, eh, jedno usnesení, které se týká všech zpráv a v tomto usnesení je jedna kapitola věnovaná clům. Tehdy jsme tady v plénu odsouhlasili určitá doporučení, která bychom mohli eh, zapracovat i do tohoto stanoviska pro výbor IMCO. Tolik tedy první prezentace mého návrhu stanoviska. Jsem samozřejmě otevřen vašim dotazům a připomínkám. Přesně někdo slovo, pan Itala? Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že toto je velice dobrý základ pro další práci Když se podíváme na to, co jsme dělali eh, prozatím, respektive když se podívám na to, jak funguje naše celní zpráva ve Finsku na hranici s Ruskem a obecně v nečlenských státech, vidím, že je ještě mnoho prostoru pro zlepšení. Eh, nejdůležitějším aspektem je automatické zpracování dat a také analýza rizik. To jsou naprosto zásadní věci. A myslím si, že bychom měli zajistit, aby všechny naše celní zprávy fungovaly obdobným způsobem, jako kdyby se jednalo o jednu velkou instituci. Je také potřeba eh, v této oblasti provádět rychlejší harmonizaci. Protože eh, v dané situaci věci nefungují tak dobře, jak by měly a to musí skončit. Eh, Děkuji, pan Rybich. Děkuji, pane předsedo. Měl bych otázečku, která se tady objevuje stále, a sice jak vypadá souvislost mezi podvody v celní oblasti a v DPH. Existuje tady nějaká spojitost a nešlo by třeba zlepšit situaci v DPH na základě zmapování situace v oblasti cel? Děkuji. Zijn er nog collega's die uh, opmerkingen hebben, die willen tussenkomen? Ještě někdo si chce vzít slovo? Má někdo připomínky, komentáře? Nikoliv? Dobrá, tak se pokusím odpovědět, eh, zejména panu Urbichu. A, nikoliv, komise chce slovo, prosím, prosím. Bylo předloženo několik otázek, eh, ke kterým by se chtěla vyjádřit komise. Já se těším na její názor. Zdá se, že jsou překvapeni. Děkujeme vám, pane předsedo. Vážení europoslanci a zejména členové tohoto výboru, já jsem pan Želíský, eh, pracuji v direktorátu 8 kde se zabýváme eh, hlavně zjednodušenou, zjednodušeným řízením a máme zde i kolegy z Generálního ředitelství pro rozpočet, eh, kteří si snad eh, také budou chtít vzít slovo, ale já půjdu před nimi. Ke konkrétním tématům. Nejprve tedy modernizace cel a co děláme ve smyslu harmonizace a zjednodušení kontroly na hranicích a za další zjednodušené řízení. Ze všeho nejdříve chci říci, že souhlasíme s výborem, souhlasíme s návrhem stanoviska, eh, které bude odesláno výboru IMCO, který připravuje zvláštní zprávu. Eh, uznáváme, že 70 eh, všech řízení jsou řízení zjednodušená a e, vůbec e, tato zjednodušené řízení je velice důležitým prvkem pro usnadnění situace na oblasti evropské, v oblasti evropského obchodu a vůbec v celé oblasti evropského hospodářství. E, my bereme zprávu účetního dvora velice vážně a již jsme zahájili intenzifikované kontroly v členských státech. Eh, to neznamená, že jsme to předtím nedělali, nicméně se zdá, že bychom měli eh, být aktivnější. Eh, proběhlo několik informačních sezení se zástupci členských států. Zahájili jsme monitorovací návštěvy v členských státech, již jsme jich absolvovali sedm a pokud to bude v našich silách, rádi bychom stihli Eh, polovinu všech členských států do konce tohoto roku. Nicméně je to proces velice složitý, provádíme ho společně s kolegy z Generálního ředitelství pro rozpočet. Kontroly a doporučení eh, soustředíme hlavně na eh, preauditní kontroly, před udělením povolení e, vydaným auditem, provádí, jsou to teď prováděné kontroly a e, rádi bychom prosadili i, i, i, i, i zatím na vědomí zjednodušeného, zjednodušeného, zjednodušené deklarace a až se nám to podaří, doufáme, že počet fyzických kontrol nebude ten počet, který eh, se požaduje, respektive, že ten počet nebude tak vysoký. Eh, pracujeme také s automatickou analýzou rizika, nejenom pro zjednodušené řízení, ale cílem je používat ho pro všechny celní procedury. Chci říci, že vše, co děláme v souvislosti s touto zprávou účetního dvora, a v souvislosti s doporučením tohoto výboru eh, se děje v kontextu modernizace cel. A chtěl bych zdůraznit, že tento proces eh, probíhá, zintenzivnili jsme své aktivity a s plným nasazením směřujeme k ochraně zájmu Unie a k modernizaci celého celního systému v Evropské unii. Samozřejmě se také zvláště zasahujeme e, na, za ochranu vlastních prostředků. Děkuji vám za slovo. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že zástupce rozpočtu, generální ředitelství také přihlásil. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám na starosti eh, kontrolu eh, tradičních prostředků v generálním ředitelství pro eh, rozpočet a byl jsem požádán, abych se podílel i na revizi zjednodušeného řízení v oblasti cel. Chtěl bych se vrátit k bodu 4 stanoviska, kde se říká, že užívání zjednodušeného řízení vede k neopodstatněným ztrátám pro rozpočet. Zde se, eh, myslím, hovoří o zprávě eh, o zjednodušeném řízení a když jsme tuto zprávu řešili, bylo jasně řečeno, že všechny tyto anomálie, všechny, všechna tato zjištění účetního dvora dohledáme a vyřešíme. Na základě dané zprávy jsme dospěli k závěru, že definitivní důsledky těchto, eh, těchto nálezů jsou poměrně omezené. Bylo nějakých 79 nálezů a 65 z nich jsme už uzavřeli, aniž bychom dohledali nějaké, aniž bychom zjistili nějaké závažné důsledky. Některé dokumenty totiž chyběly v době, kdy prováděl účetní dvůr své šetření, ale dohledali se, takže eh, důsledky těchto anomálí jsou velice malé a daleko pod eh, hladinami, které jsou stanoveny ve zprávě. Eh, podali jsme již eh, průběžnou zprávu a konečnou zprávu dáme k dispozici, až uzavřeme všech 79 případů. Chtěl bych také říci, pokud jde o kontroly, které provádíme v členských státech, pokud jde o tradiční prostředky, tradiční vlastní zdroje, eh, dáváme zvláštní důraz na kontrolu cel. V letech 2009 a 2010 jsme ve všech členských státech provedli kontroly strategie eh, celních kontrol a vypracovali jsme tematickou zprávu na základě výsledků všech těchto inspekčních kontrol a vzali jsme eh, v potaz i eh, stávající situaci v členských státech a zohlednili jsme i poznámky eh, účetního dvora. Finální definitivní verze této zprávy byla diskutována s členskými státy v rámci diskuse o tradičních vlastních zdrojích. Minulý týden jsme hovořili s generálním sekretáři Eh, celních zpráv všech členských států. Eh, eh, učinili jsme určité závěry, také jsme našli určité slabiny v kontrolních rámcích celních zpráv jednotlivých členských států, ale reakce ze strany členských států je velice pozitivní. Už ve dvou třetinách případů došlo ze strany členských států k nápravným aktivitám. Samozřejmě tuto tematickou zprávu můžeme také poskytnout. Pokud jde o zjednodušené řízení, eh, letoš, v letošním roce se zaměřujeme eh, zejména na kontroly související s odbavováním na hranicích, tak abychom zajistili, že ty procesy probíhají správně, zda jsou automatizované, zda se používá kontrola rizik, zda se provádějí po clearingové kontroly a tak dále. Zaměřujeme se zejména na e, dostačující kvalitu těchto procesů. Na závěr chci říci, že v rámci tohoto kontrolního rámce jsme byli velice aktivní e, na poli celních kontrol. Samozřejmě sdílíme váš názor, že e, se jedná o klíčovou podmínku pro, eh, pro zajištění našich zájmů v oblasti tradičních vlastních zdrojů. Je potřeba mít zkrátka efektivní celní kontroly. Děkuji vám za slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji také za vaše dobré eh, poselství ze strany komise. Myslím si, že tato mezispráva dost, bude také kunnen toesturen. Ik ben zeker bereid op basis daarvan ook een amendement te schrijven die eventueel uh, E, takže pozměňovací návrhy by mohly v této souvislosti trošku oslabit odstavec 4. Paní Gresle požádala o slovo. E, chtěla jsem z pozadí toho, že už sedm let vlastně tady posloucháme pořád to samé a vůbec se nedostáváme kopředu ani opíč. Chtěla bych se zeptat, jaké kompetence vlastně chybí na evropské úrovni, aby se dospělo k rychlejšímu postupu, k rychlejšímu úspěchu. Chybějí tady kompetence nebo souvisí to s tím, že jednotlivé vnitrostátní orgány eh, v členských státech eh, pracují pomalu? Děkuji. To byla konkrétní otázka od paní Gresle. Eh, chce na to zareagovat někdo z komise? Kdo by se mohl trošku přinést světla do té temnoty a jaké jsou zásadní problémy? Proč se tady nepostupuje dost rychle? To je samozřejmě obtížná otázka. Eh, eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já s vámi souhlasím, to je skutečně obtížný dotaz. ale je třeba si také říci, co myslíme pomalým pokrokem. My se domníváme, že k pokroku došlo. Domníváme se, že ztráta vlastních zdrojů eh, se snižuje, omezuje. Samozřejmě vždy je těžké eh, to odhadnout, protože nevíme přesně, eh, kolik jsme ztratili. Vím, takže nevíme, jak efektivní kontroly jsou, ale víme, a to je důležité, že když provádíme následně, následně audit, tak eh, se řada otázek vyjasní a často v případech, kde se měli podezření na podvody, se ukáže, že k podvodu nedošlo, že nedošlo ke ztrátám, že došlo pouze k chybám v cených prohlášeních. Ale jak tedy postupujeme? Eh, velice efektivně eh, rozvíjíme systémy v členských státech pro provádění analýzy rizika, pro řádné provádění auditu a také jsme dosáhli pochopení eh, s určitým právním základem, který není silný, nicméně existuje. Eh, je to nařízení číslo 648, je to takzvaný, eh, takzvaná, eh, takzvaný bezpeč, bezpečnostní změna, bezpečnostní doložka. Eh, a snažíme se tady harmonizovat provádění analýzy rizik v členských státech. A v členských státech vzrůstá chápání toho, že potřebujeme stejná, stejné profily rizika, stejnou metodiku ve všech členských státech. Eh, odezva tedy členských zemí je velmi pozitivní, eh, dokonce nám členské státy nabídly něco, co eh, pro nás, a bylo to před dvěma lety, co pro nás bylo trošku překvapením, protože členské státy na úrovni generálních ředitelů celních zpráv prohlásili, že pokud právní základ je nedostatečný, jsou připraveny pokročit dále a uzavřít jakousi umluvu mezi členskými státy, aby bylo možné dále harmonizovat rizikovou analýzu, metodiku kontrol a profily rizik. Kromě toho je zde modernizovaný celní sazebník a jdeme ještě dále a harmonizujeme a motivujeme členské státy ke spolupráci. Tolik vám k tomu dnes mohu říct, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Mne možná inspiroval dotaz paní Gresle eh, v tom smyslu, že by nemusel být špatný nápad, aby se koordinátoři zabývali tím, zda bychom nemohli vypracovat v roce 2012 či 2013 zprávu z vlastního podnětu ohledně Eh, činnosti celních zpráv, aktuálního stavu eh, a v oblasti boje proti podvodům a nesrovnalostem bychom možná mohli eh, nastínit, jaká je, jaký je aktuální stav a poté vést nějakou podrobnější konzultaci s vámi, s lidmi z rozpočtu, tak abychom se mohli dobrat ještě solidnější analýzy. Eh, já bych měl jednu připomínku, pokud o dosažený pokrok. Je třeba si uvědomit také, že prostředí cel eh, se mění a vyvíjí neustále. Eh, jsou zde stále větší požadavky na usnadňování obchodu. Je třeba pracovat stále rychleji. A celní zprávy tady musí čelit také tomuto aspektu. Musí proměňovat svoji práci. Situace není stejná jako před sedmi lety. A celníci musí dále rozvíjet své pracovní postupy a také kontrolní rámce ve světle Eh, nových, modernizovaných, eh, zjednodušených postupů. Eh, takže je to oblast, která se neustále vyvíjí, což také představuje velkou výzvu pro členské státy, jak k tomu přizpůsobit kontroly tomuto novému prostředí modernizované celní zprávy, kde je třeba stále více provádět cílené kontroly a více pracovat s, automat, s automatickou analýzou rizik. Je to tedy Eh, roz, věc, která je jaksi rozpracovaná, která se neustále vyvíjí a situace se mění. Děkuji. Ještě někdo k tomu chce něco dodat? Ne? Takže tím jsme uzavřeli eh, bod číslo 10. Lhuta pro předložení poznancích návrhu je 2. září ve 12.00 a hlasovat budeme po nás, na následné schůzi výboru. Nyní se můžeme podívat na bod číslo 11 což je věc, kterou má na starost paní Gressle. Jde o delegace našeho výboru do Maďarska. Eh, několik statečných členů výboru vyjede do Maďarska. Je to plánováno na 20. až 22. července. Tato cesta byla již jednou odložena. Obdrželi jsme poměrně obsáhlou dokumentaci, obsáhlé podklady. Eh, pokud vím, paní Gresle bude šéfkou delegace, takže co nám k tomu chcete říct, paní Gresle? Ano, ráda bych řekla, že máme tolik místo předsedů, že by mohl jet jeden eh, s námi a převzít vedení této delegace. Já to nedělám tak ráda, protože pak je třeba vždycky dávat takový pozor. No jo, Máme, eh, se, dostali jsme moc hezký program, trochu se změnil, když jsem se ještě pokoušela ovlivnit otázku, jaké projekty navštívíme, tak jsme se teď vlastně soustředili na třech projektech ve čtvrtek odpoledne, a sice Budapešské metro, to je největší projekt ze Fondu soudržnosti v Maďarsku, potom čistička odpadních vod, to je vlastně také největší projekt v oblasti ochrany životního prostředí a ESF projekt eh, v oblasti vzdělávání pro znevýhodněné občany. A myslím si, že by to mohlo být skutečně velice zajímavé. Sejdeme se také s nejrůznějšími maďarskými politiky. Ještě bych připomněla, že naše cesta byla odsunuta. To znamená, eh, vlastně jsme řekli, že bychom rádi jeli do jednotlivých členských států, které měly třeba eventuální problémy, abychom s těmi dotyčnými státy diskutovali, v čem to spočívá. A vlastně to děláme pět, šest let po vstupu těchto zemí, protože chceme také vlastně získat přehled o aktuální situaci, chceme také vidět, jak Maďarsko samo vidí svou situaci. V současné době Maďarsko velké ekonomické problémy a také dostalo peníze. A myslím si, že čas je tedy zralý a že bychom mohli mít zajímavé zkušenosti, ale musím se přiznat, že jsem ještě všechno neprostudovala. Samozřejmě teď ještě na víkend si to bedlivě prostuduji. Jsem velice vděčná za to, že kolegové kteří jsou na seznamu, <clears throat> pojedou s námi a chtěla bych eh, jim dodat odvahu, aby si to nerozmysleli, protože to by bylo tady skutečně fatální, když už jsme jednou odsunuli tu cestu, kdybychom tam přijeli třeba jenom ve dvou. <clears throat> Komise Evropské unie tam bude mít šest zástupců, takže <clears throat> pravděpodobně budeme mít paritu, jakoby jeden člen výboru, jeden zástupce komise tak si myslím, že to bude velice dobré. Těším se na to a chtěla jsem srdečně poděkovat všem za přípravu a za spolupráci. Děkuji. Má někdo nějakou otázku či poznámku k této cestě? Není, to tomu, není tomu tak k tomu, co řekla paní Gresle že tady máme dost místo předsedu. No, já jsem svůj díl úlohy už převzal protože eh, jsem absolvoval dvě cesty jako vedoucí delegace místo předsedy. Eh, takže já to předám další místo předsedům, ten váš podnět. A teď se dostáváme tedy k dalšímu bodu, ale tady máme tedy trošku problém, protože pan Rivelíny zde není. No dobře, ale můžeme o tom samozřejmě pohovořit, i když to samozřejmě není až tak dobré. Přijde? No dobře, tak na chvilku přerušuju naše zasedání, než dorazí. Eh, Dámy a pánové, pan zpravodaj dorazil, takže eh, znovu zahájíme naše zasedání. Je to poslední bod na pořadu jednání, schůze koordinátorů neproběhne, ale i toto je velice důležitý bod. Jedná se o takovou trošku bitvu mezi parlamentem a radou a Nejde pouze o nějaké drobné šarvátky, je to otázka principu do značné míry. Odložili jsme absolutorium, neudělili jsme ho za rok 2009 a pan Rivlíny, pan zpravodaj, předložil včera eh, druhý návrh zprávy, kde doporučuje absolutorium neudělit. V návrhu usnesení eh, sděluje důvody, pro toto rozhodnutí. Takže já mu teď rád předám slovo, aby nám vysvětlil, jaká je konkrétní situace, protože možná ne všichni přesně víme, co se odehrává. Koordinátoři se setkali s radou a e, na tomto zasedání jsme byli informováni, jak pan Rivelini zmiňuje v odstavci 4 poměrně explicitně, že rada je názoru, že eh, pokud komise dostala absolutorium, tak eh, celá, cel, celý proces udělení absolutoria podle článku 319 smlouvy je ukončen. Eh, jinými slovy, pokud bychom toto přijali, udělujeme absolutorium pouze komisi a všechno ostatní je tak nějak automatické a vyplývá z tohoto udělení a s, tím, s tímto výkladem nesouhlasíme a právě proto pan Rivelini navrhuje absolutorium neudělit. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám i za těch pár slov, která jste právě řekl, kterými jste, myslím, eh, dosti jasně nastínil situaci. Jedná se o absolutorium, které je velice kontroverzní eh, a které má pozornost všech zainteresovaných stran. Parlament si to dobře uvědomuje, eh, má v tomto procesu velice důležitou roli eh, vzhledem k tomu, že je oprávněn udělovat nebo odmítnout udělit absolutorium. Já jsem o absolutoriu již mluvil k dispozici jsem dal první návrh mé zprávy, ale teď bych skrnul několik témat, která jsou důležitá. Možná eh, budu opakovat něco, co pan předseda již říkal, eh, za to se omlouvám, ale chci, aby všichni měli jasnou představu o tom, eh, jak se toto téma rozvíjí. Nejprve tedy, jaké jsou zde problémy, o čem stále diskutujeme, Parlament zatím neobdržel žádnou reakci na celou řadu otázek týkajících se eh, absolutoria pro radu za eh, finanční rok 2009. Tyto otázky byly položeny v rámci první fáze procesu a konkrétně se jedná o dva body, na které nám nebylo odpovězeno. Jeden bod. Eh, administrativa rady nepřijala Eh, nepřijala pozvání na setkání s naším výborem parlamentním odpovědným za proces absolutoria. A druhý bod, parlament neobdržel od, rad, od eh, administrativy rady informace ani dokumenty požadované v usnesení z 10. května 2011. A kromě těchto dvou věcí jsem se eh, v návrhu usnesení snažil poskytnout jasnou právní analýzu práv parlamentu, pokud jde o udělování nebo odmítnutí udělení absolutoria. A zaměřil jsem se také na to, jaké jsou důsledky toho, že odmítneme udělit absolutorium. Jsem přesvědčen, že není přijatelné to, co říká rada, protože oni tvrdí, že pokud Eh, se absolutorium udělí komisi, tak to pokrývá absolutorium pro ostatní instituce, jak právě říkal pan předseda. Důvody jsou proto čtyři. Podívejte se na článek 319 eh, smlouvy, který je třeba interpretovat v rámci kontextu a rozsahu. To znamená eh, parlamentní dohled bez výjimky na provádění celého rozpočtu Evropské unie. A konkrétně hm, podle článku 319 eh, má Evropský parlament právo eh, rozhodovat nezávisle o absolutoriu pro jednotlivé ostatní instituce. A to je eh, ustanovení, které Rada potvrdila ve svém rozhodnutí Eh, o vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. Tam je to jasně potvrzeno. Eh, za další, eh, parlament udělá absolutorium autonomně, ne pouze v souvislosti s rozpočtem spravovaným komisí, ale také pokud jde o provádění částí rozpočtu, které jsou v rukou ostatních institucí, jak je uvedeno v článku 1 finančního nařízení. A za další, ta autonomie, která je jasně potvrzená ve finančním nařízení a vlastně i ve smlouvě, eh, to se jedná o článek 335, kde se hovoří o administrativní autonomii ostatních institucí Evropské unie. Toto všechno zcela jasně říká a určuje, že Evropská komise není odpovědná za provádění eh, správních rozpočtů ostatních institucí. Eh, to je jasné i v článku 1 finančního nařízení. A nakonec, eh, a to se za, zakládá na selském rozumu, kromě těch právních podkladů je důležitý tento praktický důvod, protože zde se jasně říká, zde jasné pravidlo, že by mělo být, mělo existovat oddělení rozhodnutí o absolutoriu, protože bychom jinak blokovali aktivitu Evropské unie. Takže ty problémy, které jsme měli s CEPOLem a agenturou EMEA, eh, to by, když, eh, vzhledem k tomu, že jsou problémy s absolutorem, by to mohlo zdržovat komisi a eh, aktivitu celého společenství. Takže ty důvody, které tady nastiňuji, Eh, zdůrazňují to, že ten požadavek rady není přijatelný, to znamená, že bychom měli pouze protokol o porozumění, eh, že by parlament a rada byly na stejné úrovni, eh, protože to porušuje znění smlouvy, která definuje radu jako úřad kompetentní pro vytváření, pro formulaci doporučení což jde však proti praxi, která se e, vytvořila a jde to proti principu demokracie. Protože v praxi je parlament klíčovou institucí pro zajištění e, legitimity evropských institucí. Záměrem absolutoria je, že se má zajistit, že jakékoliv výdaje Eh, prováděné s penězi evropských daňových poplatníků by měly být předmětem kontroly osob, které zastupují občany EU. To znamená, musí být dohled ze strany poslanců Evropského parlamentu, kteří by, byli přímo zvoleni našimi občany. To je zjednodušeně řečeno ten princip, to znamená, jsou to peníze daňových poplatníků a mají na ně dohlížet zástupci daňových poplatníků, e, přímí zástupci daňových poplatníků. To je to gro tohoto politického argumentu, který máme na své straně. Takže e, kolegům navrhuji, aspoň pokud jde o tuto předběžnou verzi usnesení, e, že ten návrh sečteno potrženo je neudělit absolutorium. Eh, my jsme od rady neobdrželi informace, neměli jsme dostatek setkání s radou, takže jsme neměli eh, fyzickou příležitost eh, pro toto absolutorium vlastně udělit. Pokud se tato situace změní, věřte mi, že hned já sám navrhnu změnu znění tohoto stanoviska. A ještě jedna věc nakonec. Vy jste pravděpodobně obdrželi Eh, kopii textu s pár technickými nepřesnostmi, protože my jsme na něm pracovali opravdu v posledních dnech a měli jsme eh, spoustu práce takže tento text budeme ještě upravovat i na základě pozměňovacích návrhů. Hluta pro pozměňovací návrhy jen tak mimochodem je 1. září ve 12 hodin. Děkuji vám za spolupráci, děkuji vám za podporu. Měl jsem podporu od všech kolegů, od všech politických frakcí, protože faktem je, že udělení nebo neudělení absolutoria je věc, která je politicky velice signifikantní. A e, mám pocit, že jsme se semknuli do jednoho šiku a Eh, to je velice dobře. Všichni chtějí prosazovat eh, zásadno, eh, zásadnost role parlamentu. Já jsem rád, když cítím takovouto podporu, protože mě to podpořilo při přípravě této zprávy o absolutoriu. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši práci. Kdo by se chtěl chopit slova? Pan Jens. Jenci, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych vám chtěl, pane Rivelíny, vyložně poděkovat a poblahopřát k tomu, že jste nám předložil tento návrh. Domnívám se, že jinak to vůbec není možné. Myslím si, že vlastně celá pracovní skupina sociálních demokratů v tomto výboru je na vaší straně. Co tady zažíváme, to je tedy situace, na radě, která, eh, je sestá, která se stává pouze z úniků. Jinak to nemohu interpretovat. Eh, bylo to tady to slavné gentleman agreement, to byl úplně směšný postup. A vlastně nic nevypovídá o udělování absolutoria. A jsou tady informace o tom, že vzájem si nebudeme měnit rozpočet, ale to vůbec nestojí k diskuzi v souvislosti s udělováním absolutoria. Pak jsme dosáhli toho, že španělské předsednictví řeklo, to není dobrý eh, základ, na kterém se lze pracovat. Eh, eh, je třeba prostě najít dobrý základ na udělování absolutora. A teď dostáváme od rady dvě nabídky. Nabídka číslo jedna, varianta číslo jedna je, že téma udělování absolutoria rady je vyřízena prostě tím, že se udělí absolutorem komise. A tady bych podepsal každou větu, kterou jste tady řekl, pane zpravodaji. A druhá varianta je, že bližší informace mohou být poskytnuty pouze, když to budeme dělat i my, jaksi recipročně. O tom jsme vícekrát diskutovali. Nezávisle na tom, že takový postup by bylo třeba samozřejmě vyjasnit. Otázka je, kdo tady kontroluje koho. Zástupci lidu vládu, anebo vláda zástupci lidu? A v situaci, kdy to, co činí rada, E, není kontrolována dostatečně národními parlamenty jednotlivých států, myslím si, že prostě musíme trvat na tom, že my jsme ten orgán udělující absolutorium a při tom pokroku, kterého jsme dopadli naposledy, musíme tento bod jasně vyjadřit, byť by to bylo symbolickým aktem, protože tedy nevím, e, zda by to radu opravdu pohnulo ke změně, ale teď odmítneme udělení absolutoria, naše naše podporu máte. To bylo naprosto jasné a zřetelné. Čili podpora panu zpravodaji. Eh, pane Zondergarde, vy jste také byl kdysi zpravodem k tomuto bodu? Tak, Fomen. Um... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád vyjádřil své poděkování panu Rivelinemu a poblahopřál mu k vynikající práci. Myslím, že pan Rviliny dospěl eh, k naprosto správným závěrům. Nemyslím si, že naše stanovisko vůči radě by mělo být eh, neseno v duchu eh, buď a nebo. Měli bychom být flexibilní a uvažovat dlouhodobě ale eh, musíme vycházet eh, z průběžně dosahovaného pokroku. Je sice možné, že tento pokrok, pokrok je pouze malý, ale přece jenom eh, určitého pokroku dosaženo bylo. Zatímco to, co vidíme nyní, je krok zpět oproti výsledkům z minulosti. A toto samozřejmě není pouze nepřijatelné, je to možné dokonce označit za provokaci. Proto je jasné, že Jediný závěr, který můžeme vyvodit, je ten, který je zde eh, nasněn písemně. Pane Rivelini, je možné, že se odstaneme v situaci, kdy budeme muset změnit eh, způsob hlasování do podzimu, ale pouze pokud se situace zlepší. Eh, musíme, mít, musíme zaznamenat průkazné zlepšení oproti minulému kolu a to potom může být základ pro jakékoliv naše další kroky ještě jedna věc, které se již dotkl maďarský ministr, který se sešel s koordinátory. Je to bod 4 vašeho návrhu. Vzhledem k tomu, že jsme udělali absolutorium komisi, udělali jsme rovněž absolutorium radě a nyní eh, by mohlo být zajímavé si vyjasnit, zda komise vnímá věci podobně jako my. Zda s tím souhlasí, za také má pocit, že poté, co získal absolutorium komise, získala je rovněž rada protože, nebo získá je rovněž rada, protože pokud komise takto vnímá věci, pokud my jsme nespokojeni s informacemi od rady, pak vlastně nemáme žádnou jinou možnost, než hlasovat proti absolutoriu komise. Eh, ne nutně tentokrát, ale možná příště. To by vlastně byla naše jediná možnost, pokud by komise trvala na tom, že souhlasí s radou v tom, že udělení absolutoria komise znamená automatické udělení absolutoria radě. Já si myslím, že potřebujeme v této věci jasné slovo od komise, možná ne dnes, ale eh, bylo by dobré, kdybychom se to dozvěděli brzy abychom tedy měli jistotu v tom, zda komise sdílí názor rady, anebo eh, naopak nesouhlasí s radou a přiklání se k názoru parlamentu, že tedy absolutorium komise a rady jsou dvě oddělené věci. Děkuji mnohokrát. Jan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Ano, já Ehm, souhlasím s panem Rivelinem v této věci. Myslím si, že je dobré si věci řádně ověřit, ale není mi jde spíše o to, jaké máme k dispozici prostředky a možnosti, jak radu eh, k něčemu přimět. Ehm, mám dojem, že jediná naše možnost je ukončit gentlemanskou dohodu, nenechat radu, aby se sama starala o svůj rozpočet, ale aby do toho eh, mluvil a nahlížel také parlament. Pro takový postup já bych byl. Myslím si, že pokud eh, odmítáme udělit absolutorium, znamená to, že se budeme muset začít zabývat eh, rozpočtem rady. Rovněž souhlasím s tím, že potřebujeme jasné slovo od komise a to už možná proběhlo a myslím, že také právní služba parlamentu by měla nám dát k dispozici své stanovisko. Děkuji, Jane. Pan Čarnecky. Bardzo, paní převodnič... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem bývalým zpravodajem k této věci, stejně jako švédský kolega. A domnívám se, že rada se vede jako boxer v ringu. Boxer, který se snaží uhýbat ranám Eh, nebo zápasník, který se také vyhýbá eh, vlastně zápasení a konfrontaci. Takový je můj dojem a myslím si, že takto věce vypadat nemají. A pokud je o eh, naše stanovisko, Margaret Thatcher kdysi řekla, že neexistuje alternativa. Byla to jedna z jejich oblíbených vět. Tady opět není alternativa. Zase, že pan Rivelini s tím souhlasí. A já bych rád poděkoval našemu zpravodaji. My skutečně nemáme na vybranou a musíme ukázat radě, že eh, můžeme a máme a musíme vykonávat kontrolu dohled nad počínáním rady. Eh, nebo to říci sekretariátu rady. Pro mne v této věci skutečně neexistuje alternativa absolutorium komisi neznamená eh, nebo není eh, srovnatelné s absolutoriem rady. Eh, a možná v rozporu s ostatními kolegy si cení maďarského předsednictví, ale tady souhlasím s kolegou, respektive s tím, co zaznělo ohledně maďarského ministra, s tím nemohu souhlasit. Jeden z kolegů, kteří vystoupili přede mnou, vypadl mikrofon. Myslím, že rada sabotuje mikrofony v sále. Tak doufám, že teď už mě slyšíte. Možná jsem byl příliš tvrdý na adresu rady. No dobrá, ale myslím, že bych měl zaprotestovat, protože my skutečně eh, musíme udělat to, co je nutné, to, co je nevyhnutelné a musíme tak učinit co nejdříve. Je to otázka taktiky a domnívám se, že gentlemanská dohoda vlastně brání parlamentu ve výkonu jeho role. Myslím, že této gentlemanské dohody bychom se měli vzdát, upustit od ní, e, protože jde proti duchu Lisabonské smlouvy. Lisabonská smlouva zakotvuje silnější postavení Evropského parlamentu, jde o formální stvrzení e, vývoje, pokud o pravomoci parlamentu. A chci poděkovat, chci poděkovat zpravodaj za vynikající práci, musíme být k radě, k radě opravdu nesmouvaví. Děkuji, paní Gresle. Mikrofon. No, ono to bude znít tak vesele. Udělovat absolutorium s komisí, to by udělovalo, to by vlastně ohrozilo udělení absolutoria komisi. To tedy musíme velice přesně vědět. Proto by bylo dobré, kdybychom věděli názor právní služby nejenom z parlamentu, ale názor právní služby komise také. Protože potřebujeme rozhodně vědět, zda se to zakládá na nějaké formě, protože jinak bychom museli celý proces udělování absolutoria postavit na jiné nohy. To bychom museli jinak předělat. To je teď tedy skutečně jsou na řadě právní služby, které se k tomu musí vyjádřit a musím tedy říci, že nesmírně lituji. Přesně 32 odpovědí. My jsme eh, dali 32 otázek. Dostali... Zase už nefunguje mikrofon, promiňte a už zase funguje, je politování hodné, eh, že tady prostě existuje pokus s formálně právním šermováním se vyhybat. Nikdo tomu nerozumí nám zůstává jenom cesta do Lucemburku, do Evropského soudního dvora. Tuto cestu musíme teď, domnívám se, skutečně vážně zvážit. Jinak v současné době v eurokriza vůbec nám nic nepomůže, když navenek dáme signál, tady existuje i Evropská instituce, která nechce připustit kontrolu svého rozpočtu ze strany eh, zástupců lidu. Eh, takže samozřejmě plná podpora panu zpravodaji. A protože je tady rada přítomná, zastoupena, tak bych tedy velice ráda požádala, aby šla rada do sebe. Počet konfliktů rozhodně nebude snižovat tím, že byla založena Evropská služba pro vnější činnost. Myslím si, že teď je na čase, aby Rada se skutečně sklonila před postupem, který dělají i ostatní instituce a to bylo také s radou vlastně domluveno při zakládání Evropské služby pro vnější činnost. Čili to bych tedy chtěla vědět, co, se, co zatím vězí. A já jsem teď skutečně rozhodnuta, abychom tu věc hnali dál. Nejenom, že to chci vědět, ale chci to hnát dál až před soudní rozhodnutí, protože chci, abychom měli soudní rozhodnutí, protože jinak nemůžeme žádnému občanovi vysvětlit, proč dvě instituce se kvůli vyjasnění takové záležitosti musí setkávat před soudem, ale jiné řešení tady prostě nevidím, když se ne- nezmění situace. Pořád se tím musíme zaobírat a e, náš čas bychom rádi věnovali taky jiným záležitostem než této nekonečné záležitosti udělování absolutaria radě. A teď to nešlo to zapnout, teď to nejde vypnout. Dobrá. Zdá se, že nám tady působí jakýsi zlý duchové. E, nicméně snad na nás nebudou mít příliš velký vliv. Slovo má paní Ayala. Děkuji mnohokrát, pane předseda. Eh, nejprve se chci omluvit, že jsem dorazila později, eh, protože jsem prostě měla jiné povinnosti, a, eh, ale je mi líto, že jsem tady nemohla být přítomna vysvětlování pana Rivelínho. Ráda bych dodala jenom dva prvky. Za prvé, Nevím, zda se počítá s tím, jak se to děje také v jiných výborech, že by tady měla být přítomnost nového předsednictví. Nevím, jestli se s tím počítá či nikoliv. Myslím si, že bychom to měli nějakým způsobem iniciovat, protože tady máme i jiné body, které souvisejí s interinstitucionálními problémy a nové polské předsednictví ukázalo zájem o řešení těchto zvláštností, například v otázce korelačních tabulek. To je také problém, který je velice silný a který souvisí s transparentností a s kapacitou identifikovat problémy a také vykonávat kontrolu, jak to právě řekla paní Gresle. Eh, v Evropě, jak to vlastně je založeno v evropské legislativě ve všech oblastech, včetně rozpočtu a kontroly rozpočtu. Pro členské státy by to mohl být bod, eh, který by byl zajímavý asi k projednání. A také se domnívám, že bychom mohli žádat přítomnost předsednictví čili zástupců nyní polského předsednictví aby veřejně se vyjádřil k tomuto bodu eh, týkající se udělování absolutoria radě. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Vím, vidím, že spousta lidí přikivuje. Eh, pokud jde o polské předsednictví, určitě měli bychom si je pozvat. Eh, podíváme se, jak se k celé věci staví. Nevím, jestli se budou chtít setkat za zavřenými dveřmi nebo pouze se spravodajem a koordinátory nebo jak jinak. Nicméně se s nimi jednoznačně spojíme a pokusíme se eh, zjistit, jak se věci mají. Eh, já chápu váš názor, paní Ayala. Některá předsednictví už se odmítla s námi setkat na veřejné schůzi. To je samozřejmě eh, ještě další dimenze. například s maďarským předsednictvím jsme se setkávali za Eh, zavřenými dveřmi. U Španělů to bylo samozřejmě zase jiné, ale mm, eh, Polsko si pozveme k dialogu a doufejme, že se nám podaří přesvědčit je k veřejné schůzi a uvidíme. Praktické věci teď, eh, což potvrdili různí kolegové, pokud jde o komisi. Má komise nějaké stanovisko k této věci? Je zde někdo za komisi, kdo by se k tomuto mohl vyjádřit stran stanoviska, eh, jaké eh, k tomuto eh, tématu udělování absolutoria máte? Děkuji. Ano, já jsem si velice dobře zaznamenal vaše prospo a seznámit se s názorem komise. Opřímně řečeno, já bych vás požádala, abyste to sformovali oficiálně a zaslali například dopis nebo položili parlamentní dotaz a pak samozřejmě komise zareaguje. Eh, jistě pochopíte, že eh, není možné, abych já zde dnes dopoledne eh, zareagoval. Můj první pocit je takový, že komise se k tomu postaví moudře a nebude, nebude se chtít zapojovat do těchto vašich sporů s radou, že ji bude zajímat její vlastní absolutorium, Eh, které vždy zabírá několik měsíců v roce. Eh, ale ještě, eh, ještě jednou tady já jsem si zaznamenal to, co se zaznělo a sdělím to panu komisaři. Děkuji. No, my vás nežádáme, abyste se tady zapojoval do nějakých Eh, rodinných hádek eh, sporu, našich sporů s radou, ale my po vás žádáme, abyste prostě dostali své roli komise jakožto strážkyně smluv. Eh, výklad článku 319 je jasný, máme naše pravomoc udělat absolutorium je širší, než udělat absolutorium komise. Takže my položíme tuto otázku oficiálně panu komisaři či komisi a obracíme se na vás jakožto na strážkyně smluv. Myslím, že to je správný postup. Ještě někdo si chce říct slovo? Pan Klajer? Gajer, pardon. Informace komise, že se nechce tedy tady vměšovat, to je tedy poměrně veselé. To může znamenat dvě záležitosti. Může to znamenat, že komise se domnívá, že rada má pravdu a v tom případě pr- problém vyřešen. To je také forma nevměšování se, že? Ale já bych eh, rád, abychom tady udělali skutečně dotaz parlamentu, eh, otázku k zodpovězení. Nevím, zda to můžeme provést jako všichni koordinátoři, ale to je přesně otázka, kterou bychom měli předložit komisi formou otázky k odpovězení. Můžeme to samozřejmě udělat otevřeně pro všechny členy výboru, kteří by to chtěli podepsat. Ale taková otázka parlamentu k zodpovězní v záležitosti, kterou neklade pouze jeden poslanec či jedna poslankyně, ale všichni koordinátoři a tím pádem vlastně e, společenství vůle vyjadřují tím pádem, e, to by jistě mělo svůj dopad. Měli bychom tedy se podívat na to, abychom to také zrealizovali co možná nejrychleji, abychom o tom mohli hovořit v plénu co nejrychleji s komisí e, mimo eh, jiné body eh, bychom jistě měli možnost eh, na plénu položit komisi takovouto otázku, jak se staví k takovémuto právnímu názoru rady. A Myslím si, že to s panem Rivelínem nebude žádný problém. abych bych jeho zprávu rád doplnil ještě v jednom bodu, abychom vyloženě tam napsali, že toto gentleman agreement nepovažujeme a neuznáváme za základ pro udělování absolutoria. A vlastně můžeme tam připojit i ten názor španělského předsednictví, že to skutečně není žádný vodní základ pro udělování absolutoria. K tomu se rozhodně připojí. Øh, tak, øh, Altså, jeg tror, det... Děkuji, pan Sendegard. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že by nebylo špatné, eh, kdyby předseda umožnil, eh, abychom se zeptali komise nebo právní služby komise ještě před eh, letními prázdninami. Protože my se můžeme zeptat naší vlastní právní služby v parlamentu, jak už navrhovala paní Kresle, ale nebylo by špatné vznést tento dotaz co nejdříve nebo okamžitě komise. Já chápu, že eh, zástupce komise zde nemůže okamžitě odpovědět, ale my tu odpověď potřebujeme, protože je naprosto zásadní pro budoucnost. Je poměrně jasné, že eh, se situace pro komisi co do udělení absolutoria také nijak nezjednoduší. Eh, když začneme říkat, že absolutorium pro komisi je absolutorium pro radu. Takže prosím, pane zástupče komise, eh, toto sdělení předejte i svým představeným, eh, protože pokud začneme říkat, že ta absolutoria jsou vlastně identická nebo ekvivalentní, tak v budoucnu můžeme mít dosti problémů. Eh, takže já bych navrhoval vznést tento dotaz pro naši právní službu i pro právní službu komise. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Eh, pokud tedy, kolegové, souhlasíte společně se sekretariátem a panem zpravodajem, vypracujeme návrh eh, takovéto otázky. Myslím si, že to nebude nějak extra složité. Máme články 410, 4, 3 a 10 a také články 5 až 9, které nám eh, umožňují formulovat tento dotaz poměrně velice přesně. Eh, pokud chceme vznést parlamentní dotaz, potřebujeme eh, podpisy koordinátorů, což bude jen malá administrativní zátěž. Dám teď slovo panu zpravodajovi, panu Rivelínimu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že ten návrh, ehm, který vznesli kolegové, je velice dobrý. Eh, rozprava, která zde proběhla, byla velice důležitá, protože vidím, že všichni chceme posílit centrální roli parlamentu v, té, v této věci. Pokud jde o mne, já si myslím, že by stačila otázka k ústnímu zodpovězení. Kdyby to podepsali všichni koordinátoři, bude ta otázka mít větší váhu. Kdybychom to podepsali všichni, tak to bude ještě významnější. Dnes ráno eh, jsme se dozvěděli, že komise bude jednat moudře. Doufejme, že moudře bude jednat také rada. Děkuji. Výborně, děkuji. Tím se tedy dostáváme na konec našeho dnešního zasedání. Já bych vám chtěl všem popřát eh, krásnou dovolenou Doufám, že si odpočinete. Děkuji eh, členům sekretariátu, členům politických skupin, tlumočníkům, zástupcům komise, zástupcům rady. Pokud tu byli, eh, mají něco, na čem mohou pracovat a setkáme se na začátku září. Naschledanou.